byly doprovázeny obdobnými mezinárodními opatřeními na ochranu populací ryb. A potřebujeme využít veškeré nástroje k tomu, abychom řešili otázku eh, nelegálního rybolovu. Ovšem, mezinárodní zpráva to nejsou jen rybolovné záležitosti, ale také životní prostředí v moře.